chers collègues, bonjour. Vážení kolegové, dobrý den. Nos travaux. Hájíme. Bonjour, monsieur Lungril. Dobrý den, pane Krylo. Takže v tomto sále vám vedro nebude, tady cítíme dobře, jak fouká klimatizace, takže Můžeme jít na to. Program může být přijat, pokud nejsou námitky. Tak zápis z 30. května také lze odsouhlasit, pokud nejsou námitky. Nemám žádná sdělení dnes, takže můžeme začít. Začneme První výměnou názorů ohledně systému emisních kvót ETS. Naší zpravodajkou paní Jacqueline Foster. A takže se blížíme k dalšímu bodu programu tímto. Paní Foster, to je velice citlivá otázka, kterou se zabýváte ve zprávě jak pro životní prostředí, tak pro letectví. A samozřejmě i je to důležité pro naše vztahy s obchodními partnery. Po prezentaci návrhu eh, se sešli stínoví zpravodajové a diskutovali o celé řadě kompromisů. Takže teď, paní Foster, vám dám slovo a poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a ostatní poslanci či poslankyně, kteří budou mít tu potřebu a přání se vyjádřit. Dnes máme čas eh, velice nabitý, takže řeknu rovnou, že eh, ten seznam eh, řečníků, kteří nejsou stínovými, dostanou dvě minuty a poté dám slovo také komisi a komise také dostane slovo, aby mohla zareagovat na všechny otázky, které určitě jí budou adresovány. A nejprve dám slovo paní Foster a paní Foster to potom nakonec uzavře, takže máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Takže na začátku bych chtěla zde informovat kolegy, kteří přímo se neangažují v této zprávě, jenom aby věděli, že ano, tato zpráva se eh, týká o tom, že je třeba zastavit hodiny, je třeba konečně tedy něčeho dosáhnout, abychom měli globální systém ETS a ve světle evropského systému, tedy, který byl vytvořen již před mnoha lety a který tedy se zase tak moc neateploval. Eh, komise hm, je eh, tedy povolána k tomu, aby eh, eh, předložila hodně návrhů, paní komisařka v Montrealu také se k tomu vyjádřila v minulém roce a tady jde o to, abychom skutečně už s tím něco udělali, protože nám jde o to mít globální systém, který by měl napít účinnosti v roce 2021. A tudíž tedy jde o to, abychom skutečně Eh, umožnili, aby vyjednavači, včetně EU, eh, tedy a těch dalších 126 eh, zemí, aby se dohodli na něčem, co bude fungovat v celém světě. Ideálem není o to, abychom měli různé režimy v různých částech světa. Ne, musíme mít něco globálního, globální režim. Dobrá zpráva do posud je ta, že je to sice dobrovolný režim, ale ty země, které ho podepsali, tak už nemohou k tomu přistupovat dobrovolně a podepsalo pouze 70 zemí. A ty představují 85 emisí. Takže to je, myslím, docela dobrá zpráva. A teď další krok. Půjde o další krok, eh, protože my jsme pro ten globální režim, mechanismus a já chci poděkovat stílem zpravodajům, kromě koordinátorů, kteří také se snažili, aby náš jaksi postoj byl fundovaný eh, pro účely této vyjednávání o této legislativě a mm, zatím bohužel, pokud jde o Envy, tak tam jsme nebyli příliš úspěšní, ale mm, mm, v trialogu máme plus. Ve, ve Štrasburku se sešli stínoví a mně se podařilo co? Eh, dohodnout se na řadě kompromisů a já jsem vzala do, hluva, do úvahy všechny návrhy EPP, SAD, a ALDE, těch tam tolik nebylo, a pouze jeden či dva návrhy našich kolegů od zelených a jeden, dva od GUE. Pokud vím, a také, myslím, jeden návrh socialistických členů, kteří měli podobné pozměňovací návrhy jako zelení. Bohužel tyto pozměňovací návrhy, až se bude zítra hlasovat, tak ty nejsou slučitelné s tou linií, kterou jsme si stanovili. Jenom bych chtěla všem stručně připomenout, že abychom skutečně už teď e, zastavili, e, abychom tedy něco už konečně s tím udělali, tak musíme mít tady koalici EPP, socialistů, EKR, ALD. Je třeba, abychom měli širokou koalici, protože je třeba, abychom si uvědomili, že asi E, toto je to nejlepší, co můžeme teď dosáhnout. A dovolte, abych zmínila tři oblasti, já nebudu hovořit o kompromisech, ale jenom bych chtěla zúraznit, co je důležité. Vysvětlit, že máme zde dva režimy. Ten původní, starý ETS e, režim, tedy obchodování a aukce, tedy v EU, jak jsme to měli, to je ten původní režim, me mechanismus EU, tedy aukce a obchodování, ten globální mechanismus, tak ten bude v podstatě takový e, režim nebo mechanismus takových offsetů, takových vzájemných zápočtů. A teď e, komise hovoří o tom lineárním faktoru. Ten lineární faktor se ale nebude vztahovat na ten režim typu offset. E, ten sice je vhodný pro ten starý režim, ale nebude vhodný pro ten nový režim těch offsetů. A, takže aspoň tak si to vykládáme my. Také třeba zdůraznit, že nebude docházet žádným duplikacím, duplikacím, žádným konfliktům, kolizím. Proč? Protože jakmile budeme mít globální mechanismus, tak ten globální mechanismus podle našeho mého názoru bude muset se vztahovat na lety ze třetích zemí i na lety uvnitř EU a e, Evropského hospodářského prostoru, protože třeba z Paříže to jsou mezinárodní přepalety e, a ty to musí vztahovat na ně. A vlastně tady nelze očekávat, že nějaká společnost nebo nějaký členský stát by měli potom jiný režim, to ne. Protože ten režim se bude muset vztahovat i na vnitrostátní lety. A to píše se v kompromisu. Pokud jde o další klíčové body, ten původní režim, tam, kde šlo o to, že ten mechanismus generoval určité tržby, ale bylo to velice vágní. Ehm, v podstatě to byly tržby z emisí, z letectví, ale ehm, šlo to do, do projektů boje proti změnám klimatu, ale nebylo to jasné, protože tady uh, Ehm, jde o letecký průmysl v tomto případě a máme režimy, projekty, které se týkají technologií Klínská 1, Klínská 2 a tak dále. Takže třeba ehm, režim miliardy eh, dolarů nebo ehm, euro na ty všechny výzkumné projekty. Takže ty projekty máme, ale budeme mít i budoucí projekty, jejichž cílem bude zmírňovat emise. Teď máme mm, ten mechanismus CO2 a takže tady jde o to, aby členské státy si ochránily ty příjmy eh, z toho globálního mechanismu, které potom budou moci použít a vložit do výzkumu eh, do, kde se budou zkoumat zase další ty metody a mechanismy, které budou snižovat emise z letecké dopravy. O to tady šlo, o ten, v tomto reinfencingu. A další bod, který vypadá sice technicky, to je kompromis 7. A takže my tam jenom opakujeme, kde jsou výjimky, výluky v tom, z toho prvního mechanismu EU, třeba diplomatické lety nebo Eh, když eh, letecká společnost přesouvá jedno letadlo do jiného letadla, nebo letadla používaná pro humanitární situace, pomoc a podobně, takže tam samozřejmě jsou vyloučeny, eh, jsou osvobozeny tedy z tohoto režimu. Ano, zhruba řečeno, jsou tady dva, tři klíčové problémy nebo věci. A jde o to, abychom si stanovili ten správný směr, tak aby to bylo úspěšné, abychom dostali podporu nejenom komise, ale i týmu eh, v ICAO, v Montrealu i podporu členských států, abychom měli. Jsme optimisté a primárním eh, cílem je prostě tu situaci konečně nějak zvrátit. A Eh, takže děkuji všem stínovým za konstruktivní diskuzi a děkuji i komisi za návrh. A vítám všechny vaše připomínky. Děkuji. Merci, Děkuji, paní Foster. Zahajuji rozpravu a pan Bin Bandekamp jako první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já Mám to potěšení, že zde mohu dnes eh, nahradit kolegu Markuse Ferbera, který zde dnes odpoledne bohužel nemůže být. Nicméně jeho jménem bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Jackie Foster za konstruktivní spolupráci. V uplynulých několika měsících. Myslím si, že podrobnosti o této zprávě byly v těch uplynulých sedmi minutách z úst paní Fosterové jasně vysvětleny, já s nimi mohu souhlasit. My máme také několik kompromisních návrhů, které jsme sestavili a ty tedy jakožto EPP můžeme podpořit. Souhlasím s paní Foster také v tom, že bychom se měli vyhnout tomu, aby Evropská unie v tomto programu postupovala samotná. Je zde ale také řada technologických opatření, která mohou směřovat k omezení emisí z leteckého provozu. A pokud se podíváme na situaci za několik uplynulých let, tak eh, jsme asi toho pomocí těchto opatření dosáhli více než prostřednictvím systému obchodování s povolenkami samotným. Doufám, paní předsedkyně, že výbor Envy si také velice pozorně vyslechne výbor pro dopravu, protože se zde předkládá celá řada velice důležitých a zajímavých stanovisek a bylo by dobré, aby celý parlament jim naslouchal. Děkuji. Děkuji, pane Van de Kampe. Nyní pan Nielsen. Děkuji mnohokrát za slovo. Když jsme byli loni na podzim v Montrealu, byla to delegace parlamentu, rady i komise, tak eh, to bylo velice dobře načasované a myslím si, že všechny tři instituce odvedly dobrý kus práce. A byli jsme velice spokojeni s tím, že budeme mít k dispozici globální systém a poté jsme si ještě řekli, že u nás v Evropě v první řadě je třeba zajistit, abychom vše prováděli správně, tak aby ten globální systém skutečně fungoval, protože je možné ho zavést. A takovýto systém by měl plynule navázat, respektive pokračovat v tom systému, který jsme již eh, zahájili dříve, který fungoval dříve. A je velice důležité, aby Evropa přispěla k tomu, že ten globální systém bude stabilní a silný. My jsme v ICAO pouze pozorovateli, ale zde můžeme rozhodovat o tom, jaký systém chceme zavádět a můžeme se snažit o to, aby fungoval spolu s tím globálním systémem. Také je důležité mít politickou vůli k uplatnění dohody z Paříže, protože ty emise z leteckého průmyslu ty nejsou zanedbatelné a musíme prokázat určitou politickou vůli, abychom s nimi nějak naložili. Pokud jde o to, co říkala paní Foster, nesouhlasím úplně se vším, co říkala, nicméně většinu pozměňovacích návrhů můžeme podpořit. Myslím si, že je také důležité, aby zaznělo, že jsou zde určité návrhy od GUE a zelených, které podporujeme, nebo které bychom mohli podpořit, které jsou podle nás dobré a je škoda, že nebyly do těch finálních kompromisů začleněny. Pro mne je velice důležitá také otázka příjmů, které generují aukce emisních povolenek. A je třeba, aby ty příjmy nešly pouze na jakýkoliv výzkum, ale aby šly na výzkum týkající se klimatických změn. Děkuji. Děkuji. Paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla mm, srdečně poděkovat Jackie Foster jménem své frakce Spolupráce byla dobrá, výsledkem je 8 kompromisů, ALDE podporuje všechny. A de facto se tímto systémem emisí eh, zabýváme už delší dobu, ale mm, zatím tady to nebylo globální, ale eh, my si myslíme podobně jako pana zpravodajka, že eh, vzhledem k tomu, že provoz je globální, také potřebujeme globální systém. Možná, že ICAO bychom mohli trošku, mm, eh, řekněme, na ně zatlačit, aby eh, se zde něco pohnulo. Eh, Spojené státy tedy se toho neúčastní, ale co se dá dělat? Myslím, že nemá smysl, aby Evropa Eh, si eh, stavila ambicioznější cíle než ostatní, to sice vypadá hezky, ale už jsme zažili v minulých letech, eh, že to nefunguje. Možná, že by bylo dobré skutečně se držet toho tempa, které tady nastavil ICAO a de facto neměli bychom zavádět nic nového, to ani nejde, poněvadž už tady máme systémy na Eh, řešení CO2. Takže ALDE podporuji a děkuji za konstruktivní spolupráci. Merci. Děkuji paní Meissner, paní Kilonen. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A děkuji také kolegyni Jacqueline Foster za velice konstruktivní spolupráci. Musím říci, že úroveň našich ambicí se patrně trošku lišila. Pokud jde o výsledky té práce, a je to vidět také na tom, co my jsme doplnili k těm kompromisům. Pařížská dohoda nás všechny zavazuje a zavazuje také veškeré sektory, aby podnikly příslušné kroky. A já sama jsem doufala, že v oblasti dopravy především v oblasti námořní eh, dopravy. Tam jsme se shodli na tom, že pokud se nám nepodaří eh, dosáhnout eh, doho- globální dohody ani do roku 2021, ani v námořní, ani v letecké oblasti, že se pokusíme dospět k nějaké dohodě alespoň v rámci Evropské unie. A v Evropské unii si klademe velice důležitou otázku, která se týká eh, rozvoje jednotného evropského nebe, Single European Sky. To je projekt, který jde velice, velice pomalu a myslím si, že bychom si v tomto smyslu také trošku měli zamést před vlastním Prahem. Měli bychom sami přijmout opatření na snižování emisí pomocí nějakých eh, místních opatření. A celkově jsem doufala, že v oblasti dopravy zaujmeme výraznější stanovisko. Nicméně je možné, že se těmito otázkami bude zabývat výbor pro životní prostředí a proto jsem se tím tedy na tomto výboru již dále nezabývala. Bohužel nemůžeme i z tohoto důvodu podpořit všechny kompromisní návrhy, protože je považujeme za poměrně slabé. Bez ohledu na to bych ale poděkovala, ráda poděkovala za spolupráci a snahu o dosažení společného cíle. Děkuji paní Kilonen, pan Galunte, Děkuji paní předsedkyně. Nyní, eh, když zde eh, hovoříme, tak eh, emise stále přibývají a my se nyní snažíme přijmout nějaká opatření na snížení leteckých emisí. Já si myslím, že to opatření potřebujeme eh, spíše dříve než později. A pak bych ještě chtěl eh, zmínit eh, čtyři věci. Měli bychom do roku 2021, než bude ta dohoda, ta globální dohoda schválena, omezit emise v rámci evropského prostoru o 50 eh, Potom samozřejmě ta globální eh, dohoda je eh, dobrá, byť mohla být ambicioznější a kdo chce být ambicioznější, tak by Eh, měl mít tu možnost. Proto by dohoda ICAO neměla nahradit dohodu o ETS, ale měla by spíše být uplatňována prostřednictvím ETS. A zde v Evropě bychom měli postupovat na základě ETS, nikoli dohody ICAO. Za třetí, letecký průmysl má i jiné dopady než pouze Eh, emise oxidu uhličitého, jsou zde také dusičnany, vodní pára, pevné částice, ve, především které jsou tedy vypouštěné ve vysokých výškách a to má velice negativní dopady na ovzduší a proto bychom měli hodnotit nejen dopady oxidu uhličitého, ale také dalších látek a měli bychom proto určitým způsobem upravovat i ty příslušné výpočty. A pokud e, jde o volnou alokaci e, povolenek na ETS, to často vede k velkému přesunu finančních prostředků od plát, daňových poplatníků k podnikatelům v daném sektoru. A proto souhlasíme s návrhem komise, že by zde do roku 2021 měl být faktor lineární redukce a také si myslíme, že veškeré příjmy z povolenek by měly jít na další výzkum v oblasti klimatických změn. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní se obracím na zástupce Evropské komise. Slovo dostane paní Laurence Graf. Víte, vážení kolegové, že jsme vedli dlouhé debaty v oblasti klimatických změn. Poslední nejnovější zprávy v tomto ohledu přicházejí eh, ze Spojených států. Takže nyní prosím zástupkyně komise. Děkuji, paní předsedkyně. Všechny vás zdravím. Ano, my jsme dobře poslouchali vaši rozpravu. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Foster a také stínovým zpravodajům, stejně tak jako všem dalším zapojeným poslancům. Je skvělé, že jste minulý týden ve Štrasburku o tomto tématu hovořili. Myslím si, že se asi všichni shodneme na tom, že musíme rychle v této věci pokročit. Všichni to dobře víme, je to skutečně velice důležité a také proto se velmi těšíme, až obdržíme vaše kompromisní pozměňovací návrhy. Jak zde bylo správně řečeno, přijetí návrhu do konce roku je opravdu potřebné je potřeba zaměřit se na prodloužení eh, toho, té časové eh, výjimky na ty vnitroevropské lety, protože ještě bude nějakou dobu trvat, než to ten globální režim začne platit. jak víte, my jsme o tom již hovořili v našich předchozích vystoupeních v tomto výboru. V současnosti hodně usilovné práce probíhá i v ICAO samotném, pracuje se na těch pravidlech, aby fungovala. Je to velmi významná práce a my potřebujeme také obdržet ještě více informací o tom, zda a jakým způsobem ty země, které se k režimu zavázaly, ho budou implementovat na domácí úrovni. V situaci, kdy, jak jste říkala, paní předsedkyně, zde máme zprávy, nové zprávy, které se týkají pařížské dohody, které pochází ze Spojených států, od eh, nové administrativy, a to samozřejmě nejsou dobré zprávy. A potom zde jsou i další aktéři, nejen Spojené státy, ale třeba i Čína. Myslím si, že bychom tedy neměli předjímat výsledky práce v ICAO a měli bychom vyčkat dalšího jednání, tak abychom měli co nejúplnější obrázek o tom, jak globální dohoda bude moci být implementována. A apelovala bych na určitý opatrný postup, i pokud jde o lety v rámci evropského hospodářského prostoru, kde je také třeba eh, zajistit eh, soulad eh, s cíly do roku 2040, kdy, ke kterým, který, kde jsme v rámci pařížské dohody učinili určité závazky a kde se říká, že všechny sektory musí přispět k tomu snížení o 40 A jsou zde určité zásadní rozdíly, protože, jak bylo řečeno, na jedné straně jsou zde ty režimy vyrovnávání, offsetting, a bude potřeba zajistit, aby všechna ta opatření byla navzájem konzistentní a aby nedocházelo k ohrožení našich závazků z Paříže. Je to velice důležité, zvláště nyní, eh, po té, co došlo ke změně postoje na americké straně a s tím souvisí také i ten návrh na eh, lineární faktor eh, redukce, který se objevuje v našem návrhu, tedy v návrhu Evropské komise. Takže budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy a na další spolupráci. Děkuji paní Graf a opět dám slovo paní zpravodajce Foster. Um, Děkuji vám. Eh, dovolte několik komentářů pro kolegy. Eh, pan Van der Kamp z EPP, myslím, měl pravdu. Eh, správně toto vznesl eh, v souvislosti s příspěvky posledních 20, posledních 20 let, příspěvky leteckého provozu, protože on byl také zpravodajem o otázku tématu Single Sky. A je také důležité Eh, z otázce, jak se tedy díváme na zmírňování eh, dopadů. Máme tady také 1,4 miliardy na Clean Sky, teď máme dohodu Clean Sky 3, takže dělá se skutečně hodně. A je dobře, aby členské země eh, tady zvyšovaly své kapacity místo, aby si stěžovali o tom, jak to funguje špatně. Eh, co se týče kolegy Nilsna eh, ze socialistické eh, skupiny, ano, my víme, že tady máme pařížskou dohodu, všem byste zmínil také Spojené státy a jeho, jejich prezidenta, který se rozhodl, že Spojené státy by se neměly účastnit. Já si myslím, že pozitivní je, že jelikož námořní a e, námořní a letecká doprava nespadá pod pařížskou dohodu, takže v podstatě není dobře e, tady hovořit o tom, že se Spojené státy do tohoto zapojí či nezapojí. No a pokud se týče toho, jak využít e, výnosy z ETS, no tak to, to by de facto mělo jít na výzkum a příslušný Eh, příslušná část tady tohoto průmyslu by se eh, na tom měla eh, zúčastnit. Děkuji také Aldy, paní kolegyně Kelinen. Bylo tady zmíněno, a to také ze strany zelený, že by bylo dobré mít evropské řešení. My jsme měli něco, co jsme si mysleli, že je evropské řešení a teď jsme zjistili, že eh, to zase tak evropské není a úplně nejlepší by bylo, kdybychom měli řešení globální a toto k tomu si říci. A opět pro paní kolegyni ze strany zelených, nemůžete očekávat, že členské země a firmy eh, začnou eh, fungovat v různých systémech. Jeden pro domácí lety, druhý pro EU lety, třetí pro mezinárodní lety a tak dále. To by prostě vůbec nemohlo fungovat. Takže dohodněme se, že tady půjdeme do jednoho systému a prostě pracujeme na tom. Takže k tomu tolik a já vám tady děkuji. Zítra to budeme hlasovat, jak už bylo řečeno. Děkuji také za slova komise. A myslím, že tady máme poměrně konstruktivní pracovní eh, uspořádání a budeme muset na tom dále pracovat. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup, Madame Foster. Děkuji paní Fosterové. Budeme hlasovat zítra dopoledne. A nyní pokračujeme dalším bodem podle programu, což je návrh komise o eh, mm, rekodifikaci směrnice 29 o propagaci obnovitelných zdrojů energií. Je to návrh tedy rekodifikovat třetí energetický balíček a týká se to závazku, které na sebe vzala EU během pařížské konference je to hm, jasná oblast, kde eh, komise, tedy kde Evropská unie bude jednat eh, i ve světle diversifikace v dopravě a i. Takže k tomuto bodu náš výbor bude eh, dělat stanovisko pro výbor ITRE a tedy dám slovo našemu zpravodaji, panu Basekutovi, který představí tento návrh. Máte slovo, pane zpravodaji. Uh, thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, toto skutečně patří k tomu vůbec nejdůležitějšímu z celého zimního balíčku, jak vyprodukovala komise koncem loňského roku. A je tady toho celkem hodně. Je to o e, řízení energetických a klimatických politik, o energetické účinnosti a tak dále. Jde také o to, jak se bude dále vyvíjet obnovitelné, budou obnovitelné zdroje eh, v dalších letech. My víme, že obnovitelné zdroje v dopravě hrají důležitou roli. Doprava, jak víme, využívá 32 celkové spotřebované energie eh, v EU a také je zodpovědný za 22 skleníkových plynů. V EU se hodně bude diskutovat o cílech pro obnovitelné zdroje jako celku. E, komise se připojila k závěrům rady, to je 27 do roku 2030. A myslím, že e, v parlamentu se shodujeme na tom, že toto je příliš málo a e, prostě, abychom měli 20% do roku 20, tak to bude znamenat 5% e, růst podílu obnovitelných zdrojů do roku 2020, no a těch dalších 7% e, do roku 30, tak to je vlastně o, 1, o 1% ročně. My víme, že obnovitelné zdroje jsou nyní konkurenceschopnější, víme to z cen, a komise navrhuje, abychom tedy po roku 2020 růst zpomalili z 5% ročně na 1%. Eh, já myslím, že mm, mnozí to považují za logické, mnozí ne. Eh, a myslím, že v parlamentu tedy bude pokračovat debata o tom. Ale já myslím, že je dobře, že Eh, různé výbory eh, zde eh, mohou přijít s různými návrhy. Pak je tady otázka národních cílů, jestli to teď budeme řešit nebo ne. Víme, že v radě je zde jakási gentlemanská dohoda, což vychází vstříc Britům, kteří si přejí tedy evropský cíl, ale ne národní cíle což možná dobře vyhovuje vládám v členských zemích, ale de facto pro parlament to znamená, že tento kompromis by znamenal více nejasností a e, opět by to bylo další a další debaty o tom, kdo za co zodpovídá, kdo za co může mm, a myslíme si, že to není dobré. E, například e, v Nizozemí Eh, kdybychom neměli z minula národní cíl, pak eh, bychom v podstatě neměli žádnou národní dohodu o tom, jak budeme postupovat. Čili eh, budeme potom časem muset diskutovat také s radou. Máme tady také směrnici o obnovitelných zdrojích a Eh, pak zde máme tedy specifickou eh, debatu o dopravě a s tím souvisejícími biopalivy. Komise navrhuje, v podstatě eh, pro biopaliva první generace teď máme 7% a mělo by to do roku 2030 poklesnout na Čili já předpokládám, že i o tom budeme debatovat. Já jsem se rozhodl to neměnit, 3,8%. Vím, že někteří by si eh, přáli, aby biopaliva eh, vyráběná z zrnin z obilí byla zcela zrušena. Jiní si přejí naopak eh, tento, tento strop zvýšit. No uvidíme. Já mám tady důvod se držet čísla 3,8, protože komise to dobře zdůvodnila, ale myslím si, že tak trošku se dostáváme do černobílé debaty o biopalivech pěstovaných na polích. Spravodaj určitě nesouhlasí s tím, že všechna biopaliva jsou špatná. Myslím, že ne, že je třeba mít jasná, silná kritéria a podle toho můžeme hovořit o tom, které biopalivo je žádoucí a které ne. Myslím, že jediný negativní dopad tady bude na biodiesel, ale e, my e, víme, upřímně řečeno, e, že ty bionafty první generace příliš nefungují a také na Eh, skleníkové plyny mají spíše negativní dopad. My třeba víme, že paliva z palmového oleje, hm, to je také smutná kapitola, někteří si tedy přejí to úplně eh, utlumit. Já tedy eh, nejsem proto, abychom tady hm, konkrétně říkali, toto nechceme, toto nechceme, ale spíše, abychom zde měli obecnější kritéria. A to potom znamená že eh, budeme mít tedy mm, lepší rozhodovací možnosti. Palmový olej zcela jistě eh, nebude mezi udržitelnými biopalivy a eh, taky budeme tady mít více prostoru v těch 3,8 Eh, já si myslím, že tím, že tady budeme mít ta kritéria, tak eh, určitě eh, se podaří to, že některé některá ta méně vodná biopaliva skutečně vymizí a budou nahrazena lepšími. Já bych o tom mohl mluvit ještě hodinu, ale v podstatě chci říci, že e, v podstatě by měla růst biopaliva založená bioetanolu, který je zatím pouze 20 Dále, pokud se týče těch pokročilých biopaliv, my zde máme e, obnovitelná elektřina, pak tady máme fosilní paliva z odpadu a potom tedy také ta biopaliva. Čili to dohromady dává 6,8 Komise to ještě zkomplikovala tím, že tady máme eh, podkapitolu pro pokročilá biopaliva. Eh, zpravodaj to eh, ruší, to znamená, že, se tady, že je tady prostor pro úplnou neomezenou konkurenci mezi jednotlivými druhy těchto obnovitelných zdrojů. Pokud se týče fosilních paliv z odpadu, Eh, myslím, že zatím toto nemůžeme podporovat, určitě ne eh, v rámci cirkulární ekonomiky, poněvadž víme, že produkty z odpadů eh, by měly být používány různými způsoby. Takže kdybychom přímo stimulovali tu otázku použití pro biopaliva, tak to je možná někud předčasné a já bych prosil komisi, aby ten návrh k fosilním palivům z odpadu byl, eh, možná trošku počkal a byl poté lépe sformulován. Otázka těch pokročilých biopaliv, eh, co to vlastně je. Eh, bude to podporováno, takže vše, všechny to zajímá. Já bych tady byl velmi opatrný, poněvadž i zde existují aplikace mimo energetiku a dopravu v různých průmyslových odvětvích. A mně příslušně řekli, že tyto látky, které se považují za e, pokročilá biopaliva, se využívají zejména v chemickém průmyslu. A e, e, to znamená, že potom i jejich aplikace, tedy chemické aplikace, se tedy dostávají do oblasti biopaliv, No a oni musí hledat alternativy a jednou z těch alternativ je palmový olej. No tak to by samozřejmě nebylo dobře a <clears throat> nechtěli bychom eh, se dostat tam, kde jsme už byli. No a na závěr letecká doprava. Komise eh, tady eh, pracuje s koeficienty, což myslím, že není úplně správná cesta, ale mm, myslím si, že pokud bychom měli pokročilá biopaliva rozvíjet, pak i hlavně tedy v leteckém průmyslu. A proto zpravodaj navrhuje, aby se tato pokročilá biopaliva taky dostaje do těch 6,8%, protože my teď máme eh, férovější konkurenci mezi pokročilými biopalivy a obnovitelnou elektřinou a tady je třeba do toho vtáhnout také letectví vlastnictví. Čili tak nějak vypadá tento návrh, který tak trošku mění návrh komise, ale myslím, že pozitivně s pozitivním způsobem. Těším se na vaše reakce. Merci, monsieur. Děkuji. A eh, i když je to tak velice vzrušující téma, tak ale nemáme moc času, začneme, eh, zahájeme diskuzi a dobrý den. Grazie. Mm, la, siamo nella... Máte slovo. Teď jsme eh, na začátku diskuze pouze a musím říci, že zde toto vzbudilo dost velká překvapení. To, co jsem slyšel od kolegy Eichhuta a eh, k tomuto návrhu i ke konkrétním tématům, které se týkají dopravy. Eh, máme řadu obecných poznámek, se kterými však lze souhlasit. Novým cílem, který je stanoven 27%, tedy, ale nezávazný cíl pro jednotlivé země, ale je to cíl, takzvaně evropský cíl, no dobře, to eh, vzbuzuje otazníky. Samozřejmě to znamená, kolik zemí v podstatě využijí eh, tedy toho, že půjdou eh, pod ty limity, takže to se netýká samozřejmě tato otázka pouze dopravy, ale zde by bylo podné toto nějak rozpracovat eh, a nejenom zde v našem výboru. A e, tedy v oblasti toho mixu tak nejde ke e, e, zvýšení až do 40 pro obnovitelné zdroje, což by znamenalo, že snad všechno by bylo udržitelné. Pak nezapomínejme, že to je téměř kulturní pozice pro nás. Aby to bylo udržitelné, tak takový cíl musí být skutečně v čase udržitelný a musí tam být mix, který bude reflektovat ekologické cíle, ale i možnosti všech sektorů i průmyslu a tak dále, aby se podíleli na splňování tohoto limitu. Takže udržitelnost, to nemá být jenom retorika, ale to musí skutečně být i realistické. Pokud jde o dopravu, takže zde méně ten cíl 10%, eh, to eh, se najednou tady eh, o roku, po, to teď je vlastně zmizela diskuze po tom, co bude po roce 2020, je otevřená. Není jisté, zda to stále mm, mm, mm, tedy, jak to bude s tím zrušením těch, toho limitu 10% pro sektor Eh, dopravě. Uvidíme, jaké eh, návrhy k tomuto vzniknou. A potom eh, zcela správně bylo zde zdůrazněno, to se týká celého výboru dopravy a to je téma biopaliv. Já a zpravodaj zde přednesl velice detailně analýzu těch různých podcílů, podlimitu, já se k tomu nebudu vracet. Já zcela souhlasím zde tu, ten požadavek zpravodaje, to znamená jaký způsob, jak komise vůbec navrhne ten přechod eh, od biopaliv eh, první generace k biopalivům druhé generace. To je zatím otevřené téma eh, od chemického potravinářského průmyslu a zde máme i další produkty, komodity, které spadají do té slavné přílohy číslo 9. A dnes jsou předmětem eh, mm, především toho potravinářského sektoru, který vyrábí potraviny, chemický a eh, tedy potravinářský průmysl především sem spadají a mm, takže používání mm, tohoto pro produkci biopaliv, to by mohlo vést k tomu, že by došlo k, eh, k cenové válce potom a to by mohlo velice komplikovat celou situaci. Ale množství, to je jasné, množství eh, produktů, které jsou určeny pro biopaliva druhé generace, tak to musí být schopno pokryt celou poptávku a proto je třeba eh, zde se vyjádřit k těm způsobům, jak tedy eh, překlenout to vakuum a možná i zde být spíš pro navrácení některých fosilních paliv a, hm, a čase, v čase poté e, budou e, mizet. Takže to jsou hlavní oblasti a i tady i jako v oblasti eh, hm, té mobility, tak my zde navrhujeme přechod od biopaliv první eh, k mm, generace k druhé eh, mm, generaci, ale postupně to musí být, aby eh, se vzaly do úvahy i požadavky mm, průmyslového sektoru. Jinak jsme vstřícní vaši poznámkám a diskuzi. Děkuji, děkuji pane Saliny a teď bych rád, aby ostatní byli stručnější, protože čekáme na komisařku pro dopravu, takže je třeba, abychom trochu to um, mm, schrnuli, abychom jak si šli na to stručněji, paní Darvo. Děkuji velice rychle. Mm, chci poděkovat zpravodaji panu Eichhautovi k tomuto prvnímu návrhu pozměňovacích návrhů, prvním tedy pozměňovacím návrhům. Ano, Tady to je návrh, který je zcela zásadní a poněvadž má konkrétní dopady, tak eh, takový vám dám příklad z Lille de France kde dnes je a zítra je mm, e, špička v, v kontaminaci se znečištění vzduchu kvůli horku a osoby, které jsou tedy nemocné, těhotné ženy, děti by neměly vycházet vůbec, aby nedýchali tento vzduch. vzduch. A mm, takže dnes to, k čemu se máme vyjádřit v souladu se pařížskou smlouvou, kterou jsme uh, minulém roce podepsali a odsouhlasili, tak to není něco, co má dopad pouze zítra, ale i e, v delším horizontu. Potom je to otázka těch kritérií a parametrů. Pozor na tyto parametry, protože zde by to mohlo mít e, perverzní charakter, pokud bychom e, tedy nevystupovali eh, jaksi silně v některých aspektech a nejde o pouze o jednotlivé komodity, ale o mix, energetický mix. Je třeba i zareflektovat ty velké externí, eh, ty velké externality, ty jsou, mají velký dopad a mm, je třeba i se na to podívat s výborem Envy a Agrin, jenom s tím gestorským výborem, takže já teď skončím, abych dala čas kolegům. Děkuji, paní Davo, za to, že jste byla struční, pan Demesmaker. Pan Demesmaker z IKR. Um, ehm, ik wil ook in de eerste plaats... Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, Vásovi, zpravodaji, za úsilí, které vkládá do této, tohoto stanoviska. Já samozřejmě se také snažím přispět. 94 eh, eh, dopravy je poháněna ropou a je zde celá řada států, která do roku 2020 nesplní to desetiprocentní kritérium a 22 emisí skleníkových plynů pochází právě z sektoru dopravy, což ukazuje, že je před námi ještě dlouhá cesta. Obnovitelné energie jsou samozřejmě naprosto zásadní v boji proti klimatickým změnám a v přechodu na nové zdroje energie. Je to velice důležité také pro růst, eh, pro nové pracovní příležitosti. Je důležité financovat výzkum. To vše básová zpráva zachycuje, ale myslím si, že mohu s tím souhlasit, ale v některých oblastech, eh, myslím, zachází příliš daleko. Týká se to například eh, některých biopaliv a zdrojů obnovitelné energie. Tam samozřejmě vidím celou řadu dobrých aspektů v tom, eh, co vás říká. Nicméně já i má skupina se domníváme, že do roku 2030 eh, ten schválený cíl 27% obnovitelné energie by měl být dosažen. Rada se na tom již shodla, nicméně je třeba, aby členské státy při dosahování toho cíle měly určitou flexibilitu a aby si členské státy mohly rozhodovat o svém vlastním energetickém mixu. To, že bychom to navýšili až na 45% a učinili ty cíle pro členské státy závazné, to je něco, co podpořit nemůžeme. A podpořit nemůžeme ani myšlenku toho, že by mělo být povinné využívání těch pokročilých biopaliv, tím, že by se například musela povinně používat v leteckém průmyslu. Já si myslím, že komise o tom eh, hovořila správně, když říkala, že odvětví leteckého průmyslu již celý eh, řadě různých omezení, jak v oblasti technologií, tak v oblasti byrokracie, administrativy. A myslím si, že i pro naše občany je důležité, aby tento sektor nebyl svazován tolika přísnými opatřeními. Také pokud jde o ten hodnotový řetězec, myslím si, že například eh, melasa by neměla být považována za primární surovinu. Myslím si, že pokud bychom eh, některé materiály tímto způsobem hodnotili, tak bychom tím vysílali eh, zcela nesprávný signál. Nicméně, tedy těším se na další spolupráci. Děkuji, pane Demesmekere, pan Radoš. Děkuji, pane předsedu. Energetická politika je jednou z nejdůležitějších politik Evropské unie. A pokud se podíváme na tyto návrhy, tak nemáme příliš mnoho důvodů k optimismu. Je zde celá řada nezodpovězených otázek, které se týkají jak směrnice, tak také stanoviska výboru pro dopravu. Jak právě řekl kolega, ten cíl dosáhnout do roku 2030 27 energie z obnovitelných zdrojů, to není příliš ambiciózní. Navíc eh, zde máme ty investice ve výši eh, více než 100 miliard eur a je otázkou, zda je vůbec eh, Evropa i s takovýmito investicemi schopná dosáhnout vyšších cílů. Dále je zde ale otázka, zda vůbec budeme nějakých cílů dosahovat, pokud nebudou pro členské státy stanoveny jako závazné. To je ovšem zase v rozporu se zásadou subsidiarity. Byť dané, daná opatření eh, dosud eh, fungovala, je zde tedy otázka, proč se nyní komise vydává jiným směrem. My eh, v ALDE se k tomu eh, postavíme, se postavíme obecně k těm obecným otázkám. Pokud jde o ty konkrétní problémy, zde jde o to především si eh, říci, zda ty cíle, které komise stanovuje, jsou vůbec dosažitelné, zda máme vůbec možnost dosáhnout i toho cíle 6,8 v oblasti těch biopaliv druhé generace. Myslím si, že tuto otázku nelze uspokojivě zodpovědět a je samozřejmě pravděpodobné, že se v budoucnosti budou objevovat i nové druhy biopaliv. A samozřejmě uplatňování nebo používání těch nových paliv eh, bude a jejich zavádění bude mít také určité náklady. Ten cíl je samozřejmě chválihodný, ale musíme si také uvědomit, že to zavádění nových paliv bude něco stát. A pokud jde o výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, to je méně sporné než využívání biopaliv. A proto v návrzích, které za ALDE předložím, budu klást důraz především na využívání elektrické energie všude, kde je to v dopravě možné. Děkuji, pane Radosi. Musíme to trošičku urychlit, protože nemáme moc času a já bych opravdu byla ráda, abychom měli dost času na skutečnou výměnu názorů s naší paní komisařkou. Takže paní Kilonen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Básovi za velice dobrou práci. Chtěla bych však připomenout, že bychom měli postupovat takovým způsobem, aby veškerá odvětví našeho průmyslu byla eh, schopna spolupracovat a podílet se na oběhovém hospodářství, tak abychom nacházeli uspokojivá řešení, například eh, pokud jde o otázku toho, co je odpad, jaký odpad může být využit na jiném místě pro jiné účely a tak dále. Také je třeba uvědomit si, co budeme dělat v krátkodobém a co v dlouhodobém horizontu, protože to má velké dopady na příliv investic. A také je třeba to provázat s našimi politikami finanční asistence. A tím tedy skončím, abychom mohli v diskusi pokračovat. Děkuji mnohokrát paní Kilonen, paní Ayala Sender, minutu. Děkuji paní předsedkyně, velice stručně tedy bych ráda poděkovala Básovi za jeho zprávu, především také za to, že ta zpráva je poměrně vyrovnaná. Já s Básem souhlasím s tím, že demonizovat biopaliva jako taková je šílenství, že to je nesprávné. A my prostřednictvím na, i našich eh, návrhů se budeme snažit eh, to stanovisko zlepšit. Myslím si, že se musíme především snažit o změnu infrastrukturu, protože ty infrastruktury v současnosti v tak krátkodobém horizontu nejsou připraveny na ty technické změny. Nemůžeme si představit, že eh, ty dopravní prostředky se dokáží tak rychle přizpůsobit. A také je třeba zaměřit se na městské oblasti, kde často panují různé podmínky. Některé ty zóny jsou hustěji zalidněné než jiné a také ta řešení tomu musí být přizpůsobena i v oblasti dopravy. A také je třeba zaměřit se na transevropské sítě, tak aby byly co nejlépe připraveny na ten energetický přechod. Děkuji dále pan Kramer. Děkuji. Já jsem se přihlásil jednak proto, aby ta, eh, abychom debatovali o Lac Agod, o tomto, mm, o tomto eh, palivu a je to druhá generace a mm, bez první bychom k ní nedospěli. Ale já chci říct si něco pozitivního. Eh, v roce 2 tisíce jsme v Německu rozhodli uzavřít eh, jaderné elektrárny a eh, vydat se směrem obnovitelným zdrojům. Eh, měli jsme tenkrát asi 4% obnovitelných zdrojů. Po 17 letech máme zhruba 30%, 4 tisíce nových pracovních míst máme, v atomové energetice jich máme 25 tisíc a jde to prostě tak rychle, že spolková vláda eh, chce toto poněkud zbrstit kvůli tomu, aby eh, příliš eh, brzy neskrakovaly hnědouhelné elektrárny, které produkují mnohem a mnohem více emisí. Čili tady to skutečně možné je, ale otázka je, jestli to opravdu chceme já myslím, že ze 4% na 30 za 17 let, to je opravdu úžasné a tak to bychom měli dál. Děkuji, pane Kramere. A rozpravu zakončí paní Del Monte. Děkuji, paní předsedkyně, vítám paní komisařku. Já mám několik připomínek. Především politika snižování emisí je politika složená z více oblastí Například eh, uvědomíme si, jaké úsilí jsme vynakládali v oblasti kamionové přepravy po železnici. Dále zde máme také dopravní zácpy a příležné zatížení silniční sítě. Určitě o tom budeme hovořit i v rámci toho balíčku o silniční dopravě s paní komisařkou. A potom zde jsou samozřejmě obnovitelné zdroje energií a ono to určitě je také trošku eh, dobrý biznis a ne vždy to, co je označováno jako bio, je skutečně dobré pro životní eh, prostředí. Pokud eh, máme například biomasu, Biomasa je samozřejmě dobrá, ale pokud budeme na její přepravu používat eh, automobily, tak to zase tak eh, přínosné pro životní prostředí nebude. Děkuji mnohokrát paní Demonte. A máme zde zástupce komise, akorát ho nevidím. Poprosím vás, abyste hovořil stručně. Děkuji. Komise je ráda, že se její návrh eh, setkal se zájmem. Náš eh, návrh eh, má za cíl umožnit členským státům využít potenciálu obnovitelných zdrojů a kolektivně dosáhnout eh, toho 27, 27% podílu obnovitelných energií. Samozřejmě, že to také vyžaduje po těch, kdo eh, dávají paliva na trh, aby se eh, snažili stále více uvádět na trh eh, biopaliva, především biopaliva druhé generace. Ještě několik slov k návrhu té zprávy. Pokud jde o ten cíl, zpravodaj navrhuje cíl, který je konzistentní s návrhem zprávy, ale je vyšší než ten, eh, který vyšel z výboru ITRE a na kterém se parlament shodl v minulosti, těch 45 Také otázka kritérií udržitelnosti. Tato kritéria jsou příliš přísná a mohla by znemožnit dosažení cíle dosáhnout určitého podílu obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu. Návrh rovněž obsahuje začlenit do toho celkového rámce nepřímé emise. O tom se již také v minulosti diskutovalo. Například, eh, když se hovořilo o směrnici ILOC a Komise se domnívá, že nepřímé dopady jsou také velice důležité, že je třeba se jimi zabývat. Nicméně je třeba dbát na to, aby to nemělo nějaké nezamýšlené dopady, protože ta kritéria se opírají o vědecké poznatky, které však ještě v současnosti nejsou úplně potvrzené v současnosti návrh na začlenění těch nepřímých faktorů by vlastně zabránil tomu, aby se v budoucnosti využívala jakákoliv konvenční biopaliva, protože podle těch eh, současných hodnocení by nesplnila příslušná kritéria. Nad tím je ještě třeba se tedy podrobně zamyslet a vyhodnotit to. Děkuji. Děkuji vám také a minutu na závěr dávám i našemu panu zpravodaji. Já budu hovořit velice stručně, omlouvám se, že jsem hovořil příliš dlouho na úvod. Velice se těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Slyšel jsem, že řeší podobné obavy a podobné problémy jako já, takže určitě budeme Eh, moci najít spoustu společných řešení. My právě z určitých eh, důvodů jsme se rozhodli zařadit tam i ty nepřímé emise a k tomu, co říkala Evropská komise, že, ta, že ty vědecké poznámky ještě nejsou dostatečně nazrálé, tak eh, já si vždycky říkám, kdo o tom rozhoduje. Kdo rozhoduje o tom, že ty vědecké poznatky jsou již dostatečně potvrzené. To skoro vypadá, Eh, jako když hovoří takoví ti pochybovači, eh, kteří spochybňují klimatické změny. Věda se samozřejmě bude vždycky vyvíjet, ale máme již k dis- nyní k dispozici dostatek poznatků, které nás opravňují k tomu, abychom tam ty nepřímé faktory zařadili. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovena na 27. června v poledne. A přecházíme, dokud zde ještě všichni sedíte, neprodleně k naší výměně názorů s paní komisařkou. Paní komisařko, vítáme vás v našem výboru. Jsem velice ráda, že vždycky, když vás sem pozveme, tak přijdete. Takže vás velice srdečně vítáme a dnešní diskuse by měla být zaměřena na ten eh, slavný balíček o mobilitě. Ono to bude asi chvilku trvat, než to prodiskutujeme, protože je to velice důležitý text s řadou důležitých legislativních návrhů. Týká se vnitřního trhu, silniční přepravy, životního prostředí, pracovních podmínek zaměstnanců a také digitální oblasti. Takže to vše spadá pod balíček o mobilitě. A nyní vám na rámcově 10 minut dám slovo a tak. Dobře, takže trošičku pak změníme to pořadí a Poté přejdeme na tu pingpongovou metodu, to znamená, že koordinátoři budou mít každý čtyři minuty na debatu s paní komisařkou, to znamená otázka-odpověď a poté se budou moci vyjádřit další členové, kteří budou mít dvě minuty na debatu s paní komisařkou. A určitě to vše bude velice zajímavé. My budeme pozorně poslouchat, co nám řeknete a pak vám budeme klást dotazy. Prosím. Merci beaucoup, Madame Chair. Děkuji, eh, paní předsedkyně, drahá Karimo. Přátelé, dámy a pánové, je velice důležité být dnes tady s vámi. Já jsem eh, vždycky ráda, je to pro mě velkou ctí, když mohu hovořit eh, přímo s vámi. Zejména poté, co eh, komise 31. května dala zelenou balíčku mobility. Ale než se pustím do detailů k tomuto balíčku, dovolte, eh, abych pohořila o širším kontextu a možná zmínila pár podstatných eh, věcí, tak abychom měli eh, celkový obrázek tohoto návrhu. Takže nejdříve politický kontext. Od samého začátku našeho mandátu komise eh, velice často hovoří o spravedlivějším a hlubším vnitřním trhu. To je eh, zásadně důležité. Energetická unie. V této souvislosti jsme dávali jasně najevo, že řízení klimatických změn a energetická účinnost spolu eh, jsou spolu eh, de facto nezávislými zdroji, zdroji nezávislé eh, energie pro Evropské unie. Doprava ta je samozřejmě velkým zdrojem CO2 a dalších, dalšího znečištění a my samozřejmě budeme chtít Eh, toto řešit lépe. Chceme tady do roku 2050 eh, dosáhnout redukce 60%, ale směřujeme k nule. A dalším prvkem, třetím prvkem naší agendy je společný digitální trh a digitální agenda. My teď samozřejmě máme mnoho nových technologií, kterých lze využít v dopravě i jinde. A e, máme tady e, další možnosti dekarbonizaci, energetickou účinnost, e, propojení sítí a tak dále. Čili to jsou de facto ty tři záležitosti a samozřejmě patří tomu také balíček mobility. Eh, pár slov nyní k přípravě. To je, myslím, také zásadní pro to, abychom chápali, co je obsahem toho balíčku. My jsme od začátku byli velice inkluzivní a ten eh, balíček jsme de facto balili celkem tři roky. Já vím, že mnozí z vás eh, nás sledovali na různých zasedáních, workshopech, konferencích a tak dále. Eh, takže se k tomu mohli vyjádřit skutečně všichni, kteří k tomu mají co říct. A já jsem přesvědčená, že výsledkem, výsledek je velmi vyvážený návrh a věříme, že je také proveditelný a že ho mohou podpořit všichni. Současně s tím to znamená velký krok vpřed takže tolik úvodem a teď eh, bych se pustila do těch eh, hlavních eh, témat a klíčových bodů. Tak za prvé mobilita, která je konkurenceschopná a spravedlivá. Jasně a sebevědomě mohu říci, že současný stav není přijatelný podmínky na trhu jsou dneska nepřijatelné. Ne, nedodržují se pravidla, neimplementují se evropské zákony. A to vše spolu s nejistotou, zvýšenými náklady pro celé odvětví plus sociální hm, problematika související se stresem pro řidiči. To všechno jsou hm, výzvy pro společný dopravní trh. Proto eh, my hm, se k tomu stavíme řadou návrhů čelem. Eh, myslím, že eh, Určitě se shodneme na tom, že je eh, potřeba mít celoevropské řešení, nejenom řešení pro nějakou skupinu členských zemí, protože chceme, aby nám fungoval celý společný trh. No a když už o tom hovořím, eh, tak eh, musím hovořit také o firmách, které jsou pouhými poštovními schránkami. Dopravní dopravci musí mít svá sídla v členských zemích, od kterých skutečně provozují svůj biznis a e, národní e, úřady musí prostě efektivněji e, zakročovat proti podvodům a nelegálním praktikám a to my se tady snažíme také řešit. Další problém konkurence schopnosti a spravedlnosti je kabotáž. Současná pravidla jsou příliš komplikovaná, eh, to, tyto hlasy se ozývají ze všech koutů EU, prostě eh, ta pravidla kabotáže, jak dnes vypadají, nejsou skutečně vynutitelná a kontrolovatelná. Komise se tedy rozhodla tato pravidla zjednodušit. Máme tady nově pětidenní limit a neomezený počet operací, během těchto pěti dnů určitě nenapomůže otevření ani uzavření trhu. Toto jsme nechtěli. A prosím, abyste naši iniciativu posuzovali z jiného pohledu, z pohledu e, zjednodušení a vynutitelnosti pravidel. Takže toto je motivace eh, našeho návrhu a myslím, že ten návrh je přijatelný pro všechny české země. Také národní orgány budou moci provádět kontroly snáze, protože eh, tady eh, nebude tolik tedy té legální kabotáže. Pokud se týče vysílání pracovníků v silniční dopravě, tak eh, tady skutečně máme pravidla, která by měla fungovat eh, pro řidiče v mezinárodní dopravě tak jako pro každého jiného. Neměli by být znevýhodněni. Což eh, znamená, že ale potřebujeme také tak trošku upravená pravidla pro tento sektor. Takže my navrhujeme zmenšení administrativní zátěže eh, pro tyto silniční dopravce. V některých zemích je to prostě nepřiměřené a příliš zatěžující. Za druhé, chceme zajistit, aby v sektoru byly účinnějších eh, nástroje, jako je digitální tachograf, ECMR eh, e to by vše se dalo využít do budoucna pro vynutitelnost pravidel a je to samozřejmě také nástroj ke zjednodušení postupů. No a dále měl by být stanoven minimální práh pro eh, aplikaci národní minimální mzdy. My tedy eh, nechceme nějakým způsobem vynucovat proporcionalitu, ale chceme Eh, navrhnout, aby místní pravidla pro odměňování eh, byla uplatňována teprve u eh, řidičů, kteří za měsíc jsou v tomto postavení alespoň tři dny. Dnes je to nula. Návrh komise také navrhuje řešení určitých nepřijatelných sociálních eh, praktik, jako jsou eh, fenomén nomadických řidičů. Navrhujeme, aby každý řidič měl možnost eh, se pravidelně dostat domů alespoň jednou za tři týdny a také by měli mít k dispozici jiné ubytování než pouze v kabině, pokud jsou pravidelně na cestách. A také je tady určitá eh, flexibilita, eh, pokud se týče těch eh, týdenních pravidelných režimů. My chceme především to, aby se pohybovali poslednici také bezpečně. Tím se dostávám k druhému bodu a to je Eh, čistá a udržitelná mobilita. Silniční doprava je zdrojem znečištění, to už jsem řekla, a mm, přibývají zácpy na silnicích. My hovoříme eh, zhruba o jedné miliardy, miliardě eur, eh, která, to jsou vlastně ztráty kvůli ucpaným silnicím. Dále zde máme hlučnost, hlučnost a znečišťování, což jsou další náklady, které přesahují odhadem 100 milionů, 100 milionů euro ročně. Takže to je, to je věc, která je důležitá. Ehm, revizí ehm, směrnici o eurovinetě chceme vyslat jasné signály k tomu, aby se infrastruktura využívala eh, účinnějším způsobem a také, aby přednost měla čistší vozidla. Eh, naše eh, pravidla plateb by se neměla vztahovat pouze na těžké kamiony, na velké kamiony, ale de facto do toho, do, do ta legislativa měla posun, postihnout také osobní vozidla, dodávky a autobusy. Samozřejmě, že členské země se mohou rozhodnout, eh, zda budou vybírat poplatky za používání silnic. Eh, pokud ovšem ano, eh, měly by to být nikoli časové platby, ale platby podle ujeté vzdálenosti. To je otázka také spravedlnosti a účinnosti. E, proto, abychom mohli mít úhradu za externí náklady, potřebujeme skutečně, aby e, mít bylo počítáno podle kilometrů. A mm, musím říct, že ne všichni s tím e, souhlasí, ale my se snažíme jít cestou těch Eh, úspěšných případů, eh, což byly třeba telekomunikace, kde tedy základní služba jsou téměř, eh, téměř tedy nulové, nulové náklady, ale máme tady obrovský objem služeb s přidanou hodnotou a stejné, stejnou cestou bychom chtěli jít tedy v dopravě. Také Poplatky za externí náklady jsou také eh, podmínkou pro to, abychom používali, nepro, mm, eh, respektive abychom eh, dávali přednost čistým vozidlům. Navrhujeme například modulaci CO2 a také 75% slevu na mítné za vozidla s nulovými emisemi. Tím se dostávám ke connected mobility. Digitalizace je eh, velice eh, účinným nástrojem pro dosahování politických eh, cílů. My zde máme nyní velice komplikovaný systém mýta, který je na škodu při mezinárodní dopravě. Komise tedy navrhuje pravidla, eh, které by každé vozidlo mohlo mít pouze jednu palubní jednotku. Eh, další oblast eh, je vynucování našich pravidel pro přístup na trh a sociální pravidel. V současné době členské země nemohou vynucovat úplně všechno a proto potřebujeme mít moderní a účinné, na, účinné nástroje. Tedy chceme elektronické dokumenty, to je to ECMR, které budou povinně uznávány všemi státními orgány. Také chceme urychlit zavedení digitálních tachografů a chceme také ulehčit kontroly operátorům, kteří do tohoto budou investovat. A dále chceme nová pravidla na výměnu informací mezi členskými zeměmi, eh, mít společnou A2A databázi, podobně jako je v případě ERRU. A já jsem přesvědčená, že tato opatření eh, skutečně odbourají byrokracii v tomto sektoru, kde fungují zejména malé a střední podniky. Závěrem bych chtěl říct, že máme na stole významný balíček, který eh, ovlivní společný evropský trh. Já vím, že eh, toto je v centru vaší pozornosti, už jsme o tom hovořili mnohokrát, takže já tedy věřím, že eh, toto je věc, které se budete intenzivně a rádi věnovat a že výsledky budou ještě do konce našeho mandátu. My Samozřejmě budeme velice rádi s vámi spolupracovat a urychlit celý proces. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Takže nebudeme ztrácet čas a zahájíme rozpravu. Takže začne panem Van den, Van den Kampem, který má čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pár konkrétních otázek mám a doufám, že komise bude schopna stručně mě zodpovědět. Ano, samozřejmě ve skupině EPP budeme velice pečlivě se zabývat těmito návrhy, návrhy, protože tady je několik ožehavých témat. Za prvé, plánování komise a Evropský parlament si myslím, že mají v úmyslu toto vyřešit do července 19. A já se ptám, jaký je vztah s radou v tomto. A. Ano, na to jsem čekala tedy. Ano, rychle. Tak jak jsem byla informovaný, rada okamžitě zahájila a již má Naplánovala 24 schůzí na tento rok a doufá, že předloží první návrh v listopadu tohoto roku, že bude, tady, pardon, předložíme první návrh rádě v listopadu. No dobře, děkuji. To si bereme, to jsme si zapsali. Otázka kabotáže. Vy teď přecházíte od slov k činům za sedm dní tři akce a teď eh, neomezená kabotáž a, a, pokud, a minimální mzdy. Myslíte, že to je řešení? Ano, největší problém kabotáže k dnešnímu datu, že eh, ty tři možné operace ve sedmi dnech to nešlo implementovat a samozřejmě to je informace z terénu. Eh, informace je taková, ministři z různých členských států mi to takto řekli přímo na radě při dialogu, takže my jsme hledali jiné řešení, které by ani neotevřelo či zavřelo trh, ale za, na, zároveň, které by dalo možnost, mm, aby se dalo implementovat. Ano, časový rámec, to je hodnota, kterou můžeme kontrolovat, když to, eh, ty, ten provoz, tu operaci ne. Takže proto jsme tam eh, toto navrhli, tedy to neznamená ani otevření, ani uzavření trhu. Takže vy musíte vědět ale, že když se podíváte na pět dní v jedné zemi, tak tam může být několik jaksi řetizících se operací kabotáže. A jak to budete řešit? I tu otázku minimální mzdy. Vy říkáte 3% všech operací, které chcete co kontrolovat, ale já se ptám, jaká je zde záruka, že skutečně se to jako zkontroluje. Za prvé, od první eh, minuty kabotáže se eh, aplikuje směrnice o vysílání pracovníků, tedy okamžitě od první minuty kabotáže se aplikuje směrnice. Dobře. A proč to musí, muselo trvat tak dlouho vůbec, než všichni začnou používat inteligentní tachografy 2023? Odbory si ani nemyslí, že to je příliš přesvědčivý krok. Děkuji. Musím říct, já jsem toto zdědila. Ráda bych také, kdyby to bylo řešeno jinak. Proto jsme navrhli motivaci. Moje vize by byla taková, že veškerá komerční vozidla budou vybavena novým digitálním tachografem, to znamená, bude mít plně pod kontrolou komerční provoz, komerční operace v EU, ale důležité je, abychom měli legislativu, která řekne, ano, všechny nové nákladní vozy musí mít digitální, digitální tachografy v roce 2019. A my jsme nabídli takovou pobídku v tom balíčku a to znamená méně těžkopádné kontroly a protože vlastníci eh, těch podniků eh, musí být motivováni, aby instalovali takto nové tachografy. A pokud mi pomůžete, jak to zlepšit, tak ráda to udělám. Dobře, děkuji. Takže teď je ten náš pozňovací návrh. Máme na to pozňovací návrh. Děkuji. A za socialisty dám slovo paní Robdon. Takže ping-pong s paní komisařkou. Děkuji, děkuji paní komisařko, že jste přišla. Ano, určitě pravidelně tady povedeme dialog, to je dobrá věc. Já naváži na otázku pana van den Kampa, je to otázka kontrol, poněvadž jak konkrétně budete garantovat eh, eh, ty operace kabotáže bez toho, aniž by se zvýšily podvody a nekalá soutěž a aby, eh, protože mm, ty národní orgány nemají mm, mm, dost možnosti kontrolovat to. Tedy když zlušíte ten časový limit pro kabotáž, tak nedojde ke zvýšení podvodu takto? No, jak jsem řekla, nebylo možné vůbec kontrolovat Eh, tu operaci kapotáže jako takovou, ten provoz. Proto jsme přešli na jinou hodnotu, teď na ten časový rámec, na tu lhůtu, šli jsme obrácnou logikou na to. A ten časový rámec, to znamená, jak dlouho jste v konkrétní zemi, nebo jak řekla toto nové eh, pravidlo pěti denní kapotáže. to i znamená sousední země, to nemusí být jenom v jedné zemi, protože to byl problém pro menší členské státy pak. Takže můžete dělat kabotáž i v sousedních zemích skutečně jsem si jistá, že za pomoci digitálního tachografu je dobře všechno vystopovatelné. Já bych mohla hovořit o detailech, nemáme ale na to asi čas. To znamená, všechny ty operace musí se registrovat v národních databázích a mm, mm, v tom administrativním digitálním rámci se budou vyměňovat informace a pokud členský stát nebude ochoten spolupracovat, tak také po balíčku navrhujeme nástroj, jak zlepšit součinnost členských států. Děkuji. Další bod, který také zmínil pan van den Kamp, to se týká těch inteligentních tachografů. Pokud se dohodne parlament a navrhne datum, které bude bližší než 2032, podpoříte to komise, jako komise podpoří to vůči radě, tak abychom měli tento kontrolní mechanismus, zároveň je to ochrana pro řidiče. Podpoříte toto? Jak jsem řekla, já velice ráda bych to zlepšila, ale musím říci, že již jsme přijali kroky navíc, eh, eh, máme analýzu, abychom viděli, jaký to bude mít dopad na náklady, to znamená náklady na ty tachografy, pokud bychom chtěli eh, rozšířit extenzivně tu skupinu uživatelů, to uděláme do, zača- do konce roku a budeme mít více informací abychom měli eh, větší jistotu, až budeme prosazovat nové typy tachografů eh, u většího okruhu, okruhu uživatelů. Další otázka týká se eh, vozidel pod 3,5 tuny. Ty se berou do úvahy také v některých vašich legislativních návrzích, ale ne v pravidlech, které se týkají doby odpočinku. Proč? To je pravda. My především, ano, Francie do toho také eh, zapadá. Eh, členské státy měly problém právě s těmi motorovými vozidly po kultury, dělalo jim to starosti a dohodli jsme se, že další kontroly eh, jsou nezbytné, proto jsme navrhli, abychom dodali, doplnili mm, místo pro, základní provozovny, které třeba Eh, fixní provozovny, které třeba eh, kontrolovat, eh, samozřejmě podle kritérií profesních dovedností, kompetencí, tak si myslíme, že to bude hm, celkem úměrné. A my jsme dospěli k závěru, že by to nebylo produktivní pro menší vozidla, tedy potřebu tuny. Děkuji, pan Zíle. Ano, děkuji to mi trochu připomíná eh, vlastně jako jednání u soudu tady, takový výslech. A z čeho jsem obviněna, říká paní komisařka. No, takže vy jste zmínila, že eh, berete do úvahy i eh, úspěch energetické unie. Tady mám pochybnosti, že bychom na toto zrovna mohli být hrdí, ale Eh, je to otázka zatím budoucnosti. Potom jste udělal další paralelu, paralelu s tím eh, palíčkem mobility pro silniční dopravu. Tam důležitým aspektem je právě to, že je to ta zem, země, kde ten, mm, ta firma hlavně podniká, místo hlavně podnikání. Já se ptám, půjdete stejným směrem i v námořní dopravě nebo v poštovních službách, protože třeba tady také já jsem trochu zmaten, zdali zrovna toto je dobrý příklad, anebo zdali to pouze omezíte na silniční dopravu. Ten balíček se omezuje pouze na silniční dopravu. Já myslím tu filozofii. To znamená, filozofie hlavní eh, místo, kde, eh, země, kde hlavně ten, mm, ta firma podniká. Místo hlavního podnikání. Tentokrát pouze, pouze se zaměřujeme na silniční dopravu, ale jak vidíte, zahájili jsme již řadu kroků tak, abychom nastolili rovné podmínky pro všechny. Co uděláme? To znamená, zanalizujeme sociální aspekty, eh, letectví, to bude do konce příštího roku a uvidíme, jaký by měl být společný jmenovatel pro všechny způsoby, všechny módy dopravy, aby byly na stejné úrovni. Děkuji. Také pravidla eh, eh, tři týdny práce. To znamená, eh, takže je to bydliště, to je to, kde ta firma je registrována, nebo tam, kde ten pracovník pracuje. Pokud jde o silniční paníček, tak to bydliště, to je tam, kde, eh, se, kde ten podnik podniká, kde má provozovnu, ale ta motorová vozidla, tedy nákladáky a řidiči mohou být na cestě neomezenou dobu samozřejmě vzhledem k technické kvalifikaci toho nákladního vozu, takže nemusí se vracet do té domovské základny. Eh, vlastníci toho podniku mohou na stejném jako vyměnit řidiče. A já se ptám, kde je bydliště toho řidiče, tam, kde je registrovaná jeho firma, anebo kde je občanem, protože teď s volným pohybem osob, tak v podstatě mm, se mohou ty zaměstnanci přesouvat z jedné země do druhé i s rodinou. No, tady to bych musela si prokonzultovat. A e, podle konzultací, tam, kde je ten řidič oficiálně registrován jako fyzická osoba, on. Ano, teď sociální záležitosti. Co si myslíte? Já zcela vím, že tento kompromis je náročný, ale třeba mm, tedy v těch dobách minulých se hodně hovořilo o tom eh, polském instalatérovi, tak třeba takový rumunský řidič má větší bezpečí, když spí v tom nákladáku, a protože má jistotu, že mu nikdo to nerozkrade, ten nákladák. Je to takto? anebo on prostě mm, mm, ano, v ka- tak kde je větší tedy bezpečnost pro něj nebo sociální jistota? Být zaměstnán tedy v Rumunsku a pak spát eh, v nákladáku nebo jak? It's hard to comment. This is a... To je spíše vaše poznámka nebo komentář, ale jsem si jistá, že to bude předmětem diskuze teď v příštích týdnech. No, pokud vy vyhodnocujete ten kompromis, tak víme, že to je těžké téma a to vím, ale eh, ten balíček mobility, jaká je spokojenost s tímto balíčkem na jednotném trhu? Jak se, kolik se vám toho podaří? 60%, 70% a tak dále. No, to není můj balíček, balíček mobility, to není balíček eh, komise, to spíše Eh, vzniklo eh, na straně těch různých eh, organizací, kterých se dotýká, ale podle mě ten náš návrh je vyvážený a i u některých těch témat jsme měli různé názory, mm, různé názory, tedy jednotlivé státy to viděli jinak, nebo různé skupiny různých tedy organizací, kterých se to týká, to viděli odlišně. A doufám, že nakonec se to přiblíží návrhu komise, protože ten náš návrh byl vyvážený, a bereme do úvahy především Evropskou smlouvu, která říká, že otevření trhu musí být postupné a musí vzít do úvahy i sociální rámce členských států a zároveň jsme se pokusili pro, ten, pro účel tohoto balíčku, tedy tady nešlo o to e, zabývat se otevřením nebo zavřením, ale prosazovat pravidla, nebo komentáře k pravidlům, která eh, se, platí, mm, se vztahují, zavést novou technologii do této oblasti, transparentnost. A teď na silnicích je prostě chaos, chaos, to každý ví. Já doufám, jsem přesvědčena, že to, to je pouze první krok pro to, abychom poté vedli fundovanou diskuzi. Tedy je třeba si to objasnit všechno, vytvořit něco, co bude transparentní a potom samozřejmě na základě vývoje v členských státech budou následovat další diskuze. Ano, dobře, připomínám, že tady vůbec nejde o tribunál nějaký, nějaký soud. Nejsme při e, soudním jednání, abychom soudili paní komisařku, ale tady jde o debatu. Takže příště přinesu spíše výnosem, abychom měli relaxovanou atmosféru, ale e, cílem je postoup, mm, postoupit tedy před paní Telička 4 minuty. Děkuji, já doufám, že to je více než objasňování si pojmu. Moje očekávání je takové, že na jedné straně dále budeme rozvíjet vnitřní trh a e, e, že se zbavíme toho, co tam nemá své místo. To znamená, že skutečně musíme e, ne, rozvíjet a nejenom objasňovat, e, jenom k tomu vašemu termínu objasňovat. Vy jste hovořila o interním trhu a o ne- nekalých praktikách, ale nemluvila jste o něčem, co existuje na trhu, a to je protekcionismus, který se vůbec netýká nekalých praktik. Já se omlouvám, ale bohužel musím to zmínit. Když se podívám na tu rovnováhu, máme zde nějakou rovnováhu nebo ne? Já doufám, že budeme mít rovnováhu nakonec, ale teď mám pochybnosti, když se podívám na radu. Tak je zajímavé vidět, že dvě blokující menšiny, potenciální blokující menšiny jsou někde mezi a tato skupina Eh, skupina zemí se dostala k, na, eh, k směrem k, se připojila směrem k té druhé blokující menšině, takže asi tam rovnováha není. A možná se mýlím, co, jaká opatření, paní komisařko, skutečně jsou podle vás ta opatření, která budou rozvíjet vnitřní trh? Můžete některá z nich zdůraznit? Děkuji. Za prvé, to vyjasnění, to se týkalo nikoli celého balíčku, ale kabotáže to je naprosto klíčové. My jsme se u kabotáže snažili vyjasnit pravidla. Za druhé, největší krok kupředu a změnu a stoprocentní a zlepšení, tím jsem si stoprocentně jistá, toho jsme dosáhli v oblasti digitalizace. My jsme do toho balíčku doplnili čtyři prvky digitalizace, které zlepší podmínky, přinesou větší transparentnost, omezí byrokracii, sníží administrativu a prostřednictvím toho všeho se napomůže implementaci stávajících pravidel. Já jsem se dozvěděla jednu velice šokující informaci pro mne. 28 z 28 členských států 25 neimplementovalo evropské aký. A tři z nich to aký aplikovalo zcela nepřiměřeným způsobem. Takže tam prostě bylo něco špatně a já doufám, že ten nový návrh to vyjasní. Takže největšího pokroku jsme dosáhli v oblasti digitalizace, dekarbonizace, tam je obrovský krok ku předu, stanovujeme podmínky, tak aby na tom lépe byli ti, kdo znečišťují méně. Snažíme se, aby tady platila ta zásada uživatel a znečišťovatel platí. Polluter pays, user pays. My jsme eh, spoustu let eh, nemohli s tím nic dělat, protože jsme neměli k dispozici ty digitální nástroje, nyní je k dispozici máme a proto děláme něco, co po komisi dlouho bylo požadováno, tedy aby zajistila legislativu, která bude v souladu s tou zásadou user pays, polluter pays. Pokud jde o otevírání či zavírání trhu, to nebyl cíl toho balíčku. Cílem toho balíčku bylo stanovit jasná, proveditelná pravidla, která půjde kontrolovat. A určitě více té práce bude v budoucnosti. Ano, já jsem nehovořil o otevírání trhu, já jsem hovořil o tom, jak zajistit, aby trh lépe fungoval a myslím si, že to se příliš netýká, nebo nezávisí to na dekarbonizaci nebo digitalizaci. Ano, já bych k tomu ještě chtěla říci něco dalšího. Ty společnosti poštovní stránky, schránky, to ten trh velice narušovalo, my to odstraňujeme, vyjasňujeme pravidla týkající se kabotáže, vyjasňujeme pravidla týkající se směrnice o vysílání pracovníků, zavádíme tři dny v mezinárodní dopravě, které nebudou spadat pod tuto, dopravu, pod tuto směrnici, protože pokud pouze doručujete zboží do daného členského státu, tak se na vás vysílání pracovníků vysílat nebude. Ale jakmile v daném členském státu, tedy v tomto členském státu provádíte nakládku a vykládku, tak potom by to mělo být součástí směrnice o vysílání pracovníků. Takže snažíme se to prostě vyjasnit, vysvětlit a prosím o otevřenost, abyste eh, to chápali, ale samozřejmě, že zde je prostor pro zlepšování a to, aby trh byl ještě vyváženější. Pan Telička, já možná eh, jsem eh, položil tu špatnou otázku. Já jsem si eh, připravil tři, takže jsem asi vybral tu eh, špatnou a budu se snažit příště být konkrétnější, protože těch nezodpovězených otázek je skutečně celá řada. Děkuji, pane Taličko, a nyní paní Kilo na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Jsem ráda, že jste přišla do našeho výboru. Mám jeden komentář a dva dotazy. Máme zde hodně regulace v oblasti dopravy, která nebyla v členských státech řádně implementována. Buď to není řádně kontrolováno, anebo neexistují odpovídající sankce a to pokřivuje, narušuje trh především v oblasti těžké nákladní dopravy v Evropské unii. A já se chci zeptat, jakým způsobem se jak můžeme lépe spolupracovat, tak abychom se vyhnuli střetům mezi severem a jihem a východem a západem v této oblasti. A také se chci zeptat, jak bychom měli podporovat multimodální dopravní systém a zlepšovat logistiku například eh, přechod eh, z z námořní dopravy nebo z říční dopravy na železnici, infrastrukturu přístavů a tak dále. K vaší první otázce. K té spolupráci v oblasti vymáhání legislativy. Zde, jak jsem již říkala, je zapotřebí větší transparentnosti a více informací v národních databázích. Pokud budeme mít eh, odpovídající databáze, tak samozřejmě spolupráci mezi členskými státy zlepšíme. A i to i tehdy, pokud členský stát nebude připraven eh, sám to udělat. Máme to v té legislativě již zakotveno, jak to zajistit. A samozřejmě, že pokud eh, i dopravní podniky nebudou postupovat podle příslušné legislativy, máme příslušné postihy. Pokud jde o multimodalitu, je samozřejmě třeba eh, začlenit externí náklady do celkových nákladů. My se o to snažíme a potřebujeme i spolupráci vašeho parlamentu. Snažíme se zavádět tu zásadu znečišťovatel platí i do dopravy. Snažíme se také zavádět určité poplatky, například cílové poplatky, dejme tomu v nějaké oblasti, která je hodně ucpaná a hodně znečištěná. Tam je třeba možné stanovit určité poplatky, tak aby se znečištění té dané oblasti snížilo. A to tež se týká i ucpaných oblastí. Pokud máte nějakou oblast, která se pravidelně ucpává, tak můžete využít zvláštních finančních nástrojů na snížení tohoto ucpání. Takže nástroje máme a myslím, že to zajistí i větší vyváženost mezi jednotlivými způsoby dopravy. A ještě stručně, jak se vyhneme těm střetům mezi severem a jihem a východem a západem. Kolik máme času? Pokusím se to říct stručně. Jedna věc je jasná. Problémy, které řešíme, podle mého názoru nesouvisí s otázkou západu či východu nebo jihu a severu Evropy. Souvisí to s tím, jakým způsobem může dopravní sektor podpořit jednotný trh, tak abychom mohli využít všech příležitostí, které jednotný trh nabízí. A uvědomíme si, jak velice e, zásadní vliv mají naše kroky a naše rozhodování na náklady, na přepravu, na dopravu, tím pádem na zboží a tak dále. Netýká se to jednotlivých eh, teritoriálních oblastí Evropy, ale vytvoření skutečně jednotného trhu. Určitě je obtížné hledat krok po kroku vyvážená řešení, ale je to jedno jediné, je to jediné možné řešení. Řada velkých kroků nakonec může přinést eh, jedno velké důležité globální řešení, ale je potřeba skutečně postupovat pomalu a pečlivě. A také je to otázka politická. My se prostě budeme muset otevřít a pochopit, že je potřeba určitou oblast otevřít, tak abychom ji mohli plně využívat. A proto je potřeba otevřenosti v našem dialogu. Je potřeba, abychom navzájem uznávali jednotlivé kroky, tak aby to nakonec vyústilo v něco, co bude přínosné pro nás, pro všechny, ale dospějeme k tomu pomocí těch drobných krůčků. Pane Kramere. Tachograf eh, Tak pouze, že tachografu Eh, to je řešení. Vlastně ušetříte peníze, eh, kontroly eh, jsou relevantní. Proč se s tím vlastně čeká? Ano, mají být od roku 2019 povinně do vozidel, ale proč chceme ještě čekat další léta u starších vozidel? Byť to stojí pár stovek a de facto můžete tím okamžitě zrušit zneužívání. Že já si myslím, že nejsem si jistá, že to je z března 2016 a má to platit 2019. A proto my tady máme incentivy, aby to bylo dřív. A jak jsem řekl, jestli to chcete změnit, my vás rádi podpoříme. Děkuji vám. Druhý bod. Eh, Neferová eh, konkurence vy tady hovoříte, eh, dobře, eh, mítné je na jednom procentně, na jednom procentu eh, silnic, ale stoprocentně na železnici. Vy říkáte, že elektromobily mohou dostat slevu nějakých 25%. Uděláte to též pro elektrické lokomotivy? No tak eh, eh, evropské železnice jsou převážně eh, elektrifikovány, což je, myslím, celkem jako příklad hodný následování, ale my často říkáme, že železnice a silnice je to tež, ale není to pravda. My hovoříme o silničních koridorech a o železnicích, protože železnice se nedostane všude, zatímco po silnici dostanete v podstatě všude a máme různé eh, kategorie silnic a zároveň jsou konkurencí pro železnice a pro další typy dopravy. Čili já tady chci říci, že eh, my eh, tyto nerovnováhy citlivě vnímáme. A to také vidíte podle té práce, kterou jste odvedli dříve, tak vidíte, že my se tím teď zabýváme velice auto, systematicky a chtěli bychom se posouvat směrem k sharing economy a k veřejné dopravě. To bude další prvek. Ale současně s tím už se spolupracujeme s dalšími kolegy v komisi, eh, tak abychom eh, uzavírali eh, různé mezery. Není to jenom o elektromobilech, ale také o čisté energii pro vozidla. Takže Myslím, že ta spolupráce je teď velice dobrá, možná, že by se dala i urychlit, nevím, ale snažíme se najít nejlepší způsob, jak eh, to dosáhnout, aniž bychom si uškodili. Ano, eh, v, eh, v Evropě skutečně tedy Švýcarsko má 100% elektrifikaci, v Německu je to teprve 60%, ale otázka je, Eh, když tady máte míto podle kilometru, tak eh, v FAC se psalo, že Alexander Dobrind to akceptuje a teďka on tvrdí, že to neakceptuje vůbec. Takže kdo nám tady lže, vy nebo on? já, já nevím, eh, jak se nám do toho dostal Alexander Dobrind. My jsme navrhli Eh, něco, co je velice jasné. Prostě míto podle kilometru je nutné, protože jedině tak se dají eh, započítat externality. Eh, zatím jsme proti tomu neslyšeli žádný velký odpor. Lidé, tedy země, které mají, mají euro vynětu, to znamená tyhle ty nálepky na oknech, dálniční známky, tak eh, ty byly jaksi trošku proti tomu, ale eh, toto je přechodné období. My jsme chtěli zavést eh, toto mýto, jak říkám, už dříve, ale bohužel se to nepodařilo, proto tady máme ty další známky. Pan Lundgren, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Bylo obtížné dodržovat tu stávající legislativu, ne. Je možné využívat těch eh, tří dnů během eh, sedmi dnů a tam tedy byly určité nedostatky. Nicméně, pokud by tam byla věta, že po období eh, jedné kabotáže v rámci země destinace má nákladní automobil jet zpět do své země původu, tak byste byli všechno vyřešili a nebyly by už s tím žádné problémy. Ale to, co jste udělali nyní v tom novém návrhu, já, douf, já jsem doufal, že to vyřeší ten problém, ne, že to vytvoří nové problémy, protože vy jste ten problém přesunuli z té dálkové přepravy, tam skutečně jsou ve Švédsku, v Dánsku a v celé severní Evropě ty nejzávažnější problémy. Tak byste nyní umožnili, že oni přijedou v pondělí ráno do té země a potom po pět dní mohou vlastně vykonat neomezený, neomezenou, eh, neomezený počet a délku tras. A vy jste to vlastně e, přesunuli z toho dálkového trhu na ten e, lokální trh. A toto prostě není možné. Není možné, aby toto Evropská unie umožnila. Protože věřte mi, i vaše země jednoho dne zakusí, že buď nákladní automobily zaplaví vaši zemi, budou jezdit za polovinu ceny a vlastně zcela zničí vaše domácí provozovatelé a vy potom budete sedět a budete se zamýšlet nad otevřeným trhem. Prostě Evropská unie nemůže umožnit jedním členským státům, aby ničili toto odvětví v jiném členském státě. Prostě zde jde také o zajištění e, důstojného života těch lidí. A je skutečně nepředstavitelné, že vy umožňujete zvažujete, že umožníte pět dní neomezených cest. Ono to opravdu jde eh, z bláta do louže, nic to neřeší, spíše to vytváří další problémy. Je, máte nějakou otázku? Bohužel bez mikrofonu. Za prvé, já naprosto nesouhlasím s tím, že jsme ty podmínky zhoršili. A řeknu vám proč. A požádala bych všechny vážené členy tohoto parlamentu, aby mne nyní vyslechli. Za prvé, ty tři operace, ty nikdo nemohl kontrolovat. Ty doručovací dokumenty, ty řidiči buď mohli ukázat, nebo nemuseli, oni je nemuseli ukazovat, mohli je někam schovat a nikdo nic nevěděl. Takže to se prostě nedalo kontrolovat. Já jsem se zúčastnila silničních kontrol spolu s policisty, ono se to jmenuje různě v různých zemích a bylo to opravdu strašné. My jsme se opravdu snažili s příslušnými útvary udělat něco, abychom skutečně dospěli k tomu cíli no opening, no closure. Nyní už by to mělo jít kontrolovat. A pokud jde o to zaplavování trhu, tak eh, zde kabotáž je od prvního dne podrobená směrnici o vysílání pracovníků a samozřejmě, že to také určitým způsobem ovlivní počet těch vykonaných operací a nepovede to k nekalé soutěži. My samozřejmě se tou věcí nemůžeme zabývat celý den, abychom proskoumali všechny ty detaily, ale opravdu kontaktujte mne, kontaktujte příslušné generální ředitelství a oni vám to vysvětlí, ty podrobnosti. Tam je uh, spousta věcí, které jsme se snažili vyřešit. Určitě jsme tam třeba něco netrefili nebo mohli jsme udělat lépe a ještě je zde prostor pro to, abychom to zlepšili v těch nadcházejících měsících. Ale skutečně my jsme se snažili, abychom trh ani neotvírali, ani neuzavírali, ale zároveň abychom zajistili, že policie bude moci vymáhat pravidla a vše kontrolovat. Protože s kabotáží toto byl v minulosti ten největší problém. A stížnosti ze strany policie se skutečně týkaly té nemožnosti legislativu vymáhat. Pokud máte nějaké další návrhy, tak sem s nimi určitě prodiskutujeme. My se ale domníváme, že zatím to naše řešení je to nejlepší. Pane Lundgríne, už bohužel nemáte čas, protože všichni mají čtyři minuty, takže dáme prostor i dalším členům Evropského parlamentu. Pokud eh, hovoříte dlouho, tak to je vaše věc, ale jsme přišli o spoustu času, takže ostatní členové parlamentu budou mít k dispozici pouze minutu. Začneme panem Delim. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám tři stručné, dva stručné dotazy. Zajímá mě spíš váš názor. Jednak eh, doba na odpočinek řidičů. Jak víte, některé členské státy přijaly nová přísná opatření týkající se týdenní doby odpočinku a já se domnívám, že by bylo logické, aby i komise navrhla, aby, byly jaksi pozastav, aby byla pozastavena tato nová pravidla s tím, že se připravuje celoevropský balíček. A druhá otázka, se týká toho, zda ten balíček mobility bude mít nějakým způsobem dopad eh, na řízení pro porušení, který Evropský soudní dvůr zahájil ve věci minimální mzdy vůči některým státům. Bohužel nemáme moc času, takže nejprve vyslechneme všechny otázky a pak bude mít paní komisařka prostor pro odpovědi. Paní Taparelli. Děkuji. Já bych eh, chtěla říci, že automobily a autobusy nelétají. A pak se chci zeptat eh, na nařízení 561, které není uspokojivým způsobem v některých členských státech vykládáno. A pak se chci také zeptat na ta, bez, na ta bezpečná parkoviště, protože těch existuje v některých členských státech nedostatek a pro některé řidiče bude velice obtížné eh, zajistit si ten odpočinek. A jak můžeme zaručit bezpečnost eh, zboží, když nemáme bezpečná parkoviště? Děkuji, prosím dalšího řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, kabotáž eh, eh, skutečně my asi nebudeme schopni do budoucna kontrolovat, protože nebudeme mít úřední kapacitu na tyto kontroly. A lokální a regionální distribuce bude tedy Eh, tím postažen, eh, postižená. Tady budou eh, lidi se držovat pět dnů a, a vymýšlet různé finty. Já se tedy ptám, proč nezastavíte kabotáž, proč ji nezakážete? Poněvadž tím, to, co děláte teď, to skutečně zhoršuje situaci. A druhá věc, tady se hovořilo o parkovištích. My jsme měli eh, konferenci a zdá se, že eh, v kofinancování je k dispozici spousta peněz eh, pro zabezpečená parkoviště, ale je třeba, aby české země začaly hned. Děkuji. Já tady bych řekla toto. Nemáme-li infrastrukturu, chybí-li nám infrastruktura, kdo bude potom se Eh, zodpovídat za převoz nebezpečného, na, nebezpečného na, eh, materiálu nebo nákladu, který je rychle kazivý. Eh, vy jste také hovořila, že cílem je redukce byrokratické zátěže. A to není pravda, poněvadž malé a střední podniky, které mají jenom několik málo pracovníků, budou muset mít dokumenty přeložené do úředního jazyka, Eh, také budou muset předkládat eh, pracovní smlouvy a také eh, platové podmínky, čili to skutečně není žádné zlehčení. A mě by zajímalo, jak chcete likvidovat ty stínové firmy, to je velice důležité, a jak chcete porovnávat různé systémy plateb v různých členských zemích, poněvadž oni jsou skutečně různé, ale když se to podělí Eh, počtem, počtem hodin, no tak eh, to je potom přehlednější. Děkuji, madam, paní Demonte. Děkuji. Tři otázky k těm formulářům. Jak skutečně eh, realizovat tu harmonizaci? To je ten problém kontrol ze strany úřadu a nevím ani, nevím, jak je to s, těm, s těmi jazykovými mutacemi. A potom euroviněta skutečně ten fakt, že eh, máme roční eh, fixní částku, že by to byla pobytka k většímu používání, protože tady máme některé eh, paralelní jaksi kuluáry nebo trasy, které, jsou, které v podstatě jdou paralelně s, s dálnicí a potom se to vyhýbají, neplatí. A potom kabotáž. Jak vyřešit problém přeshraničních oblastí, protože v těchto oblastech ten problém se snadno dá obcházet. Děkuji. Paní Demonte, paní Schmidt. Děkuji. Tak nejdříve pozitivně. Jsem velice ráda, že ten balíček tady konečně máme. Eh, já se chci omezit na směrnici o té eh, Komise se myslí, že eh, je správně eh, rozšíření této viněty na všechna vozidla, poněvadž tady cituji, eh, aby se eh, zabránilo diskriminaci. Můžete tedy upřesnit, proč si komise myslí, že evropské uspořádání je vhodné nebo nutné aby třeba se stanovilo, pokud chcete jet z Amsterdamu na, do Utrechtu, kolik to má stát, nebo e, znamená to, e, že by tedy e, mýto tady nemělo být pro e, nebo mělo by se zrušit pomalu po, pro nákladní auta, ale zároveň to chce rozšiřovat na osobní vozidla. Dále otázka TNT proč eh, komise nechce předem eh, rezervovat eh, proč komise nic nedělá pro to, aby ti, kteří dojíždějí autem do práce, aby tedy více znečišťují eh, ve zácpách, eh, proč by neměli platit více. A dále, jak je to tedy s náklady na tu eurovinětu. Děkuji, paní Šmit. A já jsem se taky zapsala jenom stručně. Já bych chtěla vědět, proč euroviněta v určité době Eh, se aplikuje pro nákladní vozy, ale já si myslím, že tady je to problém změn klimatu, je to naléhavé, takže eh, je to znamená, eh, všichni, tedy jak nákladní vozidla, tak lehká užitková vozidla i motorová vozidla osobní, a ne, že to bude dobrovolné, prostě změna klimatu nepočká a takže je třeba říct členským státům, že to musí aplikovat. A teď má slovo paní Graswater Erz. Děkuji. Já mám také otázka eh, k mítnému, ale eh, také ještě k tomu eh, mítu pro osobní vozidla v Německu chci něco zmínit. Komise zastavila vytýkací řízení. Můžete mi politické a právní důvody uvést, proč to taky je? A Nyní k tomu důležitému tématu a to jsou e, opět e, náklady na mýto. Komise e, chce zajistit, aby nevznikaly více náklady. Jak to má fungovat, jaké jsou vaše konkrétní návrhy? A další otázka, nebylo by dlouhodobě nejlepší mít celoevropskou Eh, platební infrastrukturu a tím pádem také, abychom měli tyto eh, prostředky eh, určené pro další pouště. Děkuji, paní komisařko. Dva body. My, když máme dva týdny za sebou, které jsou kratší, tak tady to je znepokojivé pro Eh, pro eh, sociální partnery. Eh, nevědí, jestli budou konsultováni nebo ne. A druhá otázka, kontroly. Kontroly jsou skutečně zásadní pro celou tuto legislativu. Členské země neplní počty kontrol tak, jak je přislíbili. Do budoucna by mě zajímalo, jestli je poženete k zodpovědnosti a jestli budete také kontrolovat počet kontrol. Pane Sens, děkuju. Bez ohledu na pravidla, bohužel eh, nevíme, jak jsou implementována. Nelze to kontrolovat a ti, kteří porušují pravidla, tak nic se jim nestane, takže je to všechno bez zube. A jestli říkáte, že současná pravidla nelze kontrolovat, no tak to je skutečně součást problému. Totiž některé členské země eh, se vůbec ani nepokoušejí o nějakou kontrolu. Čili my tady máme 25 zemí, které nemají to aky kompletně implementováno. Takže proč si komise myslí, že od tohoto okamžiku, okamžiku budou české země dělat všechno správně. Děkuji, paní Alessandr. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní komisařce. Je to vyvážený balíček, ano. Ano, mm, ale mm, každý tam něco nalezne proto, abychom mohli nalézt pozitivní cestu či řešení. Já se chci zeptat, euroviněta. Ano, vy plánujete nějakou možnost eh, kompenzace pro ty periferní oblasti. Máme studii, která byla akceptována všem, pokud jde o ty reálné náklady navíc, pro ty mm, ještě ty vysílaní pracovníci. Myslíte si, že to může být dobrý návrh, abychom mohli aplikovat i na jiné sektory? které jsou mobilní, třeba mm, když tady jsou všichni s tím tak spokojeni, a jak se vyhnout tomu, že mm, mm, jak tedy jak zajistit, eh, že budeme mít eh, tedy to obrácené důkazní břemeno, ten slavný černý seznam, pokud o prokazování a potom ty, ta jistá parkoviště, ano, ty odpočinkové zóny. Tady bychom měli zvážit nějaký program po Eh, třeba z EFSI po roce 2020 nějaký velký projekt v Evropě, který se bude týkat evropských sítí silničních, tak mm, a mm, pokud o budování takovýchto parkovišť. Děkuji a poslední pan Koš. Paní komisařko, eh, balíček mobility obsahuje osm legislativní části, k silniční dopravě jsou tady ještě další věci. E, vzdušná, e, železniční, námořní, volní doprava a kombinovaná. Moje druhá otázka. E, speditéři ke kapotáži se to, to velice odsuzují. My tady vidíme úplné otevření kapotáže a já nevím, čím je můžu nějakým způsobem uklidnit. Děkuji. Děkuji, pane Koši. Paní komisařko, spousta otázek. Ano, kabotáž, ta opět na, na tapetě, takže máte slovo. Milí kolegové, dámy a pánové, všechny vaše otázky jsou strašně důležité a cenné. A e, všechny potřebují jasnou odpověď. Nejsem, schopna, nejsem jistá, zdali vás uspokojím. Zdali vám dám hm, kompletní odpovědi. A když tak ale můžeme později eh, to probrat a já se budu maximálně vysvětlovat eh, všechny prvky balíčku. A teď dovolte, abych zareagovala na ty obecnější eh, otázky, které zmínila paní předsedkyně. Hodně otázek se týkala právě té doby odpočinku a těch parkovišť pro řidiče. Musím říci, že my neustále připomínáme členským státům, že musí zajistit bezpečné parkování pro řidiče i v těch našich finančních mechanismech, projekty právě pro eh, tato, eh, tato parkoviště, to je součást toho. A máme seznam projektů, které by, eh, které lze spolufinancovat. Takovýto typ projektů je vhodný také i pro mm, blending a pro EFSI. Takže prosím, musíte tlačit na vlády, aby to využívali, aby skutečně eh, měli eh, bezpečná parkoviště. My také se v tom budeme angažovat a já budu velice ráda, když mi potom příště řeknete, kde si myslíte, že je, jsou ty nedostatky, tak abychom měli bezpečná parkoviště a další ubytování a podobně. Takže toto. A druhá věc se týkala digitalizace a e, tedy účtování poplatků za silnice a podobně. Členské státy mají právo rozhodnout, zdali budou spoplatňovat nebo ne. To není povinné. Ale pokud se rozhodnou spoplatnit, tak po roce 2027 to bude muset být podle vzdálenosti a bude to muset zahrnovat externality. To znamená, budou mít 10 let, aby mohli se adaptovat. Takže to je předvídatelné přece pro, pro, pro investiční projekty, pro investory, aby věděli, do čeho půjdou. Takže my vyzýváme všechny, kteří dělají teď změny, aby měli na paměti digitální řešení, aby na to měli infrastrukturu, aby mohli potom se adaptovat na ty platné mechanismy. Proč? podle vzdálenosti, podle kilometru, protože ty euroviněty, ty dálniční znám, známky, ty nezahrnují externality a my potřebujeme systém, který zahrne externality. To je jediný způsob. A teď pokud jde o ten vyvážený přístup. Příští rok 2018, to je rok multimodality. Budeme řešit dále všechny otázky, jak vyvážit eh, eh, ty různé způsoby eh, dopravy, multimodální řešení, jak je zavádět v Evropské unii. Také i se, ty, budeme řešit ty interakce, které zatím nejsou vyřešeny. A do roku 2030 chceme mít úplně průchodnou digitální, mít ty úplně průchodné digitální vrstvy v úrovně v evropské dopravě. A pro silnice, to je vlastně první snaha eh, zavést sem digitalizaci. V žádném případě stejné poplatky. Tedy to nebudou stejné poplatky pro každý členský stát, ale stejný mechanismus pro to spoplatnění budou používat stejné standardy. Proč je důležité mít evropské řešení? Protože ten roztříštěný přístup eh, není, pro, eh, přes, není vhodný pro přeshraniční služby. A přece o tom je jednotný trh, lepší si infrastruktura pro přeshraniční služby. A proto zavádíme rámec, jak jsem řekla, ve kterém bude one-stop shop, to znamená mm, asi vlastně poprvé budeme eh, mít na silnicích eh, carrier business, to znamená možnost eh, si předplatit služby od jednoho providera, který bude eh, jak si to zajišťovat ty služby na evropské úrovni, tedy řadu služeb si budete moci koupit přes jednoho operátora. To je důležité. Vím, že to bude problém pro řadu států, protože to otřese něčím, co tak dobře známe, i když to třeba nebylo dobré řešení, ale zavedené. Vím, že to bude velká výzva, ale prosím, pomozte nám, abychom mohli vytvořit něco, co budeme potřebovat do roku 2030. My chceme úplně změnit dopravu a naše eh, podniky eh, investují do propojených řešení, do autonomních řešení a to je nutný krok, abychom eh, podpořili tyto kroky. Pokud jde o administrativní zátěž i u malých společnosti Uvidíte, my vám poskytneme veškerou analýzu. 60 administrativní zátěže se sníží. To je obrovské číslo. A jak? Prostřednictvím výměny databází, výměny informací, ehm, kontroly na silnicích, když nebudou, eh, eh, ti kontroloři nebudou, muset, eh, bylo to jednodušší, ani ti řidiči nebudou muset sebou vozit tolik papíru, nebude tam papírování, takže jak jsme řekli, bylo tady databáze, takže policejní kontrola také se podívá do digitální databáze a propojí si to s registrací. Takže velké zjednodušení. Doufám, že ještě budeme moci vám to lépe do budoucna, v budoucnu vysvětlit, ten kolik mám času ještě země sami se rozhodnou, jaké silnice spoplatnit. To nebude komise předepisovat. Ale jakmile se rozhodnou spoplatnit, tak budou muset používat stejnou metodu. Ne pět různých, deset různých, tedy těch dálničních a podobných silničních známek, které budete muset mm, mm, seškrabovat, e, ale ne, prostě to bude všechno digitální, elektronické, i pro nákladní vozy digitální mítné. Již máte přece všichni infrastrukturu, takže všichni vědí, co je čeká. To není nic nového. A ještě, my, eh, to není náš vymysl, toto číslo. My jsme chtěli, aby členské státy nám řekly, jak je to s jejich systémy mítného, s těmi bránami, jaké je to období na odpisy, jak je to tedy s tím investičním cyklem, kdy se to, za, do které doby se to zaplatí. Takže my jsme vzali do úvahy, jak to je s odpisy, s odepisováním stávající infrastruktury pro vybírání mítného. Děkuji, paní komisařko, že jste eh, s námi tady zůstala trochu déle, než jsme plánovali a já si myslím, že určitě vám musíme poděkovat a eh, určitě velice rychle se sem vrátíte, dveře jsou vám otevřené. Debata musí být konstruktivní, protože to je balíček, který nebude trvat měsíc či dva, ale několik měsíců. Takže eh, víme my v parlamentu, že ty výzvy jsou velké i pro komisi, i pro nás, takže děkujeme, že se tak spolupracovala, paní komisařko. Alors, madame Takže paní komisařka zde s námi zůstane, ale já požádám o přestávku, tak aby web streaming mohl být eh, ukončen a aby veřejnost mohla opustit sál, protože budeme jednat se zavřenými dveřmi. Takže prosím, pokud eh, jste nemáte být, tak odejděte. A samozřejmě, že tady mohou zůstat členové parlamentu a sekretariát samozřejmě také. A asistenti také zde mohou zůstat.